nyní k pořadu jednání. pane Di Palestris. požádal Eh, při dvou příležitostech pan Ospenský u jedné příležitosti, pan Vadim Tudor eh, při jedné příležitosti požádali o eh, parlamentní imunitu a tyto žádosti budou postoupeny příslušným výborům. A nyní se někdo hlásí s faktickou připomínkou? Ne, pane předsedo, já jsem vůbec nepochopil. Vůbec jsem nepochopil to. Slyšíte mě? Ano. Vůbec jsem nepochopil to, co jste právě řekl. Pan de Magistris požádal, aby využil imunity. Je to tak? Pochopil jsem to správně? Nebylo tomu dobře rozumět. Pan de Magistris je v mé zemi šampionem boje proti imunitě, tak si myslím, že zde byl problém s překladem, protože mně připadá nepravděpodobné, aby pan poslanec de Magistric požádal o imunitu. Asi jsem to špatně pochopil. Ano, byla to takováto žádost, jak jsem to uvedl, a bude rozhodnuto naším výborem. Jako obvykle článek 6, bod 3. Byla to žádost o obhajobu imunity, jak jste asi již eh, eh, slyšeli. A nyní můžeme postoupit k dalšímu bodu jednání. V souladu s pravidlem 4 odstavcem 1 a 4 Evropský parlament bere na vědomí. Na základě pravidla 3 odstavce 2 paní Mojka Klever. Pan eh, Sampo